především na členských státech, aby správně reagovali. A v tomto světle za Svena Gigolda eh, bych rád předložila zprávu k, eh, k programu Fiskaly, kde mohou státy eh, překročit svůj národní egoismus. Program Fiskalis je příběh úspěchu, který ukazuje pozitivní výsledky, které přináší spolupráce mezi vnitrostátními daňovými úřady. Od svého počátku program program Fiscalis posílil spolupráci daňových zpráv v rámci Unie. A pomohl eh, finančním zprávám dosáhnout svých hlavních úkolů, splnit své hlavní úkoly. A proto jsme velice rádi, že tento program se těší podpoře eh, z různých politických skupin. Jsme také vděční za to, že, je důležité, že si uvědomuje, jak je důležité eh, jej spolupracovat, posílit transparentnost celého programu. Máme zde pouze jeden pozměvací návrh pro hlasování a chceme využít tuto příležitost, abychom požádali o podporu. Nástroj eh, společných auditů přeshraničních auditů představuje poslední zdokonalení spolupráce mezi členskými státy. Společné audity jsou důležité zvláště v takzvaném transfer pricingu a eh, v agresivním daňovém plánování potírání ho. Proto chceme, abyste hlasovali e, za společný návrh SD a zelených, aby právě tyto společné audity mohly být financovány z programu Fiscalis. Bude to ve prospěch všech občanů. Děkuji vám. To, ex onomatos to logo έχει... Děkuji, děkuji za komisi, pan komisař Ettinger. Prezident, tam... Vážený pane předsedající, eh, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, eh, Večer eh, dnes je kolega Moskovici v Atenách na jednání s řeckou vládou takže eh, zastupuji eh, jej zde. Paní Moli Skotka, to eh, žádám vás, abyste vyřídila a pozdravy kolegovi Gigoldovi a naše díky za jeho práci na této skvělé zprávě. Stejně jako v minulosti naše národní daňové úřady a Evropská unie trpí eh, nedostatečnou eh, kapacitou a nekomplexní eh, spoluprácí členská, tedy spolupráce ještě třeba musí být rozvíjena. To platí uvnitř Unie i pro vztahy s daňovými úřady třetích států. Tím trpí efektivita a, a, a v, <clears throat> účinnost jejich práce. A proto um, otázky jak daňové podvody, vyhýbání se daním a daňové úniky e, dále e, e, řešit v souvislosti s digitalizací a novými modely podnikání a je stále důležitější. Stejně tak nechceme eh, zatěžovat občany a podniky eh, od eh, zbytečnou administrativní zátěží. Tohle všechno přináší zbytečné výdaje nebo časté výdaje, nové výdaje pro fungování národních úřadů a ty se mají zabývat přitom na svoji klíčovou úlohou a sice vybírání daní. Eh, ze kterých eh, jsou financovány naše národní i evropský rozpočet. Proto eh, je třeba pokračovat i v programu Fiscalis s cílem prostřednictvím opatření a operativní spolupráce podpořit daňovou politiku a vybírání daní a daňovou spolupráci. Na jednu stranu eh, je to výstavba a informačních eh, systémů eh, k výměně informací mezi členskými státy a také mezi podniky a občany. Vytvoří se totiž rámec, který bude podporovat konkurenceschopnost a také zde bude probíhat ochrana hospodářských zájmů Unie, tak aby nový program Fiscalis také eh, byl eh, k dispozici po roce 2020 k řešení eh, vyhýbání se daním, daňovým únikům a daňovým podvodům. A tím se mohla také zvyšovat daňová spravedlnost. Program má také eh, další důležitý cíl, a sice modernizovat a usnadnit spolupráci daňových zpráv. K tomu eh, Fiskalis přináší eh, k dispozici praktické nástroje, které mají vést k lepším službám a k, lepším, k nižším administrativním nákladům pro občany i podniky. Jak to chce dosáhnout Fiscalis? Eh, zmíním eh, čtyři důležité komponenty programu. Za prvé další rozvoj eh, spolupráce mezi daňovými správami, prostřednictvím optimalizace a výměny informací o správných postupech. Potom rozšíření na nové úkoly a nové technologie, jako je například blockchain za třetí optimální koordinace a potom v rámci eh, programu eh, financovaný eh, vývoj informačních systémů a platform. A potom v neposlední řadě investice do daňových orgánů samotných, školící materiály a tak dále. Přejme, zejména tyto, tato opatření jsou nesmírně důležitá a Ehm, tímto by se také příslušný personál měl eh, připravit na eh, uplatňování nových eh, fiskálních opatření. Fiskální není nový. Už v minulosti přinesl důležitá zlepšení. Přednou hodnotu, kterou uznávají daňové úřady i finanční, ministři financí z jednotlivých členských států. A, a to velice společné auditní a projektové skupiny, expertní týmy, jsou právě eh, financovány eh, z tohoto programu na eh, sedm let nadcházejícího finančního období plánujeme dohromady 270 milionů eur a tím chceme podpořit boj proti daňovým únikům a vyhýbání se, vyhýbání se daním. Modernizovaný program Fiscalis určitě bude eh, sloužit eh, v eh, daňovým zájmům Evropské unie i členských států. Jsme rádi, že jak v parlamentu a na radě díky podrobné práci například pana Agigolda zaznamenal zásadní pokrok. Děkujeme za tento pokrok. Budeme moci i nadále pokračovat ve velice konstruktivní diskusi a vycházíme z ní. A Eh, když jste se na začátku ptali, proč eh, jsme eh, nepoužili článek 116 ve včerejším návrhu komise pro většinový princip v některých daňově právních otázkách, a tam se orientujeme na cíl nebo s tím, co by, bylo, co by si mohl získat většinu na radě a po základním projednání s kolegou Moskovi jsme eh, on eh, do, eh, dospěl k závěru, že 116 by na radě měla menší vyhlídky než návrh komise. Kolegové Dombrovskis a uh, jistě to rádi projednají i s panem poslancem Gigoldem a s dalšími poslanci v nadcházejících týdnech, tak byli připraveni k dalšímu postupu. Děkuji. Děkujeme vám, pane komisaři. Teď na dvě minuty jménem výboru pro rozpočet má slovo kolega Dos Santos. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych eh, rád eh, poděkoval panu zpravodaji. Je to Skvělá práce rozpočtového výboru a za ní děkuji. Obracím se pak také na pana komisaře. S vámi se vždy dobře pracuje, za to jsme vděční a snažíme se toho využít. Jsem přesvědčen, že co se týká tohoto programu, že i zde odvedete skvělou práci pro Evropskou unii, pro dialog, který probíhá s parlamentem a rozpočtovým výrobem, výborem. Toto je důležitý program. Jde zde o spolupráci daňových orgánů a výměnu informací. To je spolupráce naprosto zásadní pro lepší boj s daňovými podvody a pro vyhýbání se daní. Má frakce k tomu textu předložila určité pozměňovací návrhy, Je to například otázka zrovnoprávnění pohlaví. Podle cílů OSN. Jak zaznělo, tento program musí odpovídat dalším opatřením Evropské unie v rámci boje proti podvodům, v rámci programu vnitřního trhu, strukturálních fondů a tak dále, aby tyto programy probíhaly nákladově efektivně. Je potřeba jim zajistit náležité rozpočtové vybavení. Máme nějakých 300 milionů euro to je to, co schválil rozpočtový výbor a já bych řekl, že komise by se v tomto mohla více zasnažit. Přijatý text výboru, jak doufáme, získá podporu i v plénu, tak aby mohl vzniknout program, který bude užitečný pro daňové orgány, pomocí kterého budeme moci prosazovat co nejlepší daňovou politiku, zajistíme lepší spolupráci a pomůžeme personálu v terénu. Rád bych připomněl, že Evropská komise v daňových otázkách eh, jedná s členskými státy a já doufám, že tato daňová spolupráce bude i nadále přinejmenším stejně důležitá, protože i v Radě je potřeba najít eh, dobrý konsenzus v rámci měnové a ekonomické unie. A parlament by měl komisi v tomto podpořit. Děkuji mnohokrát. Teď jednotliví řečníci za frakce. Jako první za EPP na, má na minutu a půl slovo pan Stolojan. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu zítra hlasovat pro tento program, protože se jedná o jediný evropský program, který je přímo namířen na daňové orgány v členských státech. Jde o program, který podporuje a financuje infrastrukturu, její tvorbu, infrastrukturu pro výměnu informací mezi členskými státy. Jde také o program, kterému se daří združovat jednotlivé zodpovědné pracovníky na úrovni daňových zpráv a e, umožňovat výměnu osvědčených postupů. Zejména mám na programu Fiskalis rád to, že je to program otevřený co do účasti e, odborníků z kandidátských zemí, z třetích států, což je e, velice důležitý nástroj. Chceme-li skutečně bojovat proti vyhýbání se daně a proti daňovým podvodům. Je to právě takovýto přístup, odborníků z třetích států. To je neocenitelné. Aktuální mandát eh, programu Fiscalis probíhá velice dobře. Nezaznamenali jsme žádné vážnější problémy. Děkuji. Děkuji. Jménem SAD má slovo pan Baje na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Program Fiscalis, který bude předložen pro hlasování eh, rok 2021 až 2027, by měl usnadnit spolupráci členských států v oblasti daní. Eh, víme o řadě daňových skandálů, které eh, se objevily v posledních let, proto je skutečně nezbytné eh, zavést program, který by usnadnil výměnu informací mezi členskými státy, abychom mohli bojovat proti daňovým únikům. Program bude zaměřen nejenom na zkvalitnění struktury v oblasti IT, ale také přímo na zlepšení komunikační sítí, který umožní daňovým zprávám si bezpečným způsobem vyměnit a vyměňovat poskytovat všechny informace. Skupina socialistů eh, eh, chce doplnit ještě eh, zavedení lepší spolupráce nejenom mezi finančními zprávami, vůbec také spolupráci mezi finančními zprávami v oblasti boje proti praní špinavých peněz, tak aby tato spolupráce byla účinná, efektivní a zavedla skutečnou fiskální spravedlnost. Děkuji Svenu Kýkoldovi za práci na této složce. Děkuji. Děkujeme. A teď za ECR má slovo pan Paket. Fiskalis v Fiskálisu jde o výměnu e, mezi 30 e, evropskými daňovými úřady. E, dobrá spolupráce mezi daňovými úřady je velice důležitá pro Unii jako celek i pro Vlámsko. Fiskalis je takový Erasmus pro finanční kontrolory. Ten stávající program poběží až do roku 2020 a tento návrh se týká nascházejícího období až do roku 2027 a to podporujeme. Ale v návrhu komise eh, je eh, rozpočet pro nadcházející eh, období zvýšen o 22%, když započítáme Brexit. A parlament chce ještě to zvýšit o 11%. Navíc ty priority v tomto textu jsou jednostranně levicově inspirovány a, a my nepodporujeme tento jednostranný přístup. Ten nesmírný fokus na země třetí je nepodpořitelný zelený. Eh, potřebujeme eh, zaměřit se na administrativní zjednodušování než eh, veškerý možný administrativní dohled a hlášení. A doufejme, že po jednání s radou se tohle vylepší. Děkuji vám a tím eh, jsme eh, vyčerpali řečníky jménem politických frakcí a teď dostane slovo pan eh, Rozaty na minutu a půl. Děkuji, pane komisaři. Jedna z hlavních priorit tohoto parlamentu za to, tohoto volebního období, které právě končí, byl boj s daňovými podvody, vyhýbaním se daní a daňovými úniky v práci eh, řady výborů, zvláštních výborů, vyšetřovacích výborů eh, se ale ukázalo, že spolupráce že mezinárodními daňovými úřady eh, a orgány mm, není, nedostačuje, nesplňuje určité standardy a požadavky, aby tohle bylo efektivní. A proto vítám program Fiscalis a tuto zprávu o něm a rád bych poblahopřál Svenu Gigoldovi, kteří bohužel není s námi, eh, ale také paní Scott Kato eh, za její eh, příspěvek k tomuto důležitému příspěvku a chci říci, že mm, bez technického problému nebo technické podpory národních orgánů k výměně informací a postupů správných a také k zavádění informačních technologií by ten boj s podvody nebyl úspěšný. A proto velice podporuji tento program a jsem také pro eh, navýšení financování tohoto programu na 300 milionů eur. Myslím si, že to je holé minimum, aby ten program vůbec mohl být efektivní. Eh, uvědomte si, jaké přínosy z tohohle můžeme mít. Miliardy eur eh, Eh, a ty přicházíme kvůli eh, daňovým unikům, takže tohle opravdu není eh, velká cena za to, aby se tohle dostalo zpátky do státní poklady českých států, takže tohle opravdu stojí za podporu. Já budu hlasovat stejně jako naše politická frakce pro. Děkuji vám a, a teď dostává slovo pan Fanden Kendeláre na minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, každý rok vidíme, jak miliardy daňových eh, příjmů eh, eh, se stanou obětmi daňových podvodů členské státy umožňují složité konstrukce, kterými jsou odváděny do daňových rájů a díky karuselovým konstrukcím se obcházejí daňové systémy ve členských státech ten problém eh, je stále naléhavější. Eh, globalizace a digitalizace eh, vedou k tomu, že naše, země, že naše hranice se stenčují, snadno se převádí peníze na druhou stranu světa a nakupují se tam výrobky, ale naše úřady pořád pracují prostředky z minulého století akorát kontrolují to, co je uvnitř našich hranic, ale internetové podniky a nadnárodní firmy. A co ty dělají, to je něco úplně jiného. A spolupráce je proto velice důležitá a jsem přesvědčeni, že naše daňové orgány mají dost e, informací e, k tomu, aby e, dohnali tyto firmy. Musíme je vyvést z izolace a investovat do mostu mezinárodními ostrovy. Rychlá výměna informací a údajů je nejlepší způsob, jak řešit daňové podvody. A, a toho můžeme dosáhnout s Fiskalisem 2020 více, eh, více informování do daňových eh, eh, orgánů povede k vyšším daňovým výnosům. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali seznam zapsaných řečníků. Teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Máme jednu žádost o slovo od pana Mariase. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Daňové úniky, eh, daňové podvody, to vše působí milionové ztráty eh, z našich státních pokladen. Samozřejmě eh, jsou tady systémy, o kterých víme, karuselové podvody, různé druhy podvodů, ale musíme si uvědomit, že EU ehm, e se nepodařilo ehm, výraznějšího pokroku dosáhnout v boji proti daňovým únikům. Pokud se podíváme na nejrůznější rozhodnutí v daňových věcech vůči Nizozemsku a Lucembursku, já si myslím, že tam měla být zintenzivněna snaha s tou situací skonto, skoncovat. Každý člověk musí platit daně tam, kde mu vzniká zisk. Je potřeba eh, zaplnit mezery v daňové hmm. legislativě, jinak budou ty uniky pokračovat. A právě tento systém umožňuje výměnu dobré praxe mezi daňovými zprávami a zavádět účinná opatření proti podvodníkům. Ale je potřeba také změnit právní předpisy, protože právě ty právní předpisy mají v sobě mezery, vznikají ta právní váku a která pak využívají podvodníci. Děkuji. Díky, tím jsme ukončili Catch the Eye a teď jménem komise dostane slovo pan komisař Oettinger, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych konstatovat, že zde v parlamentu panuje všeobecná jednota, co se týká práce pana zpravodaje, pana Gigolda a co se týká návrhu komise, tedy programu Fiscalis. A v programu se bude pokračovat na základě dobrých zkušeností. I do budoucna bude aplikován optimálně. Vy jste hovořili o návrhu rozpočtu eh, komise. My hovoříme o 270 milionech euro na příští období tu částku považujeme za dostačující. Eh, samozřejmě více peněz by šlo použít vždycky. Jde o hlavně pořizovací náklady na výpočetní technologie. Jde o komunikační technologie, ale jde také o boj s podvody a o zajištění lepší spolupráce mezi daňovými orgány v rámci lepšího boje proti daňovým podvodům a vyhýbání se daní na evropské i národní úrovni. Děkuji vám mnohokrát za takto širokou podporu. Děkuji, pane komisaři, a za zpravodaje paní Skotkato. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, nebudu dlouho diskutovat o článku 116 a uvědomuji si problémy, které s využitím tohoto postupu souvisejí. Nicméně, vzhledem k tomu, že parlament se věnuje daňové problematice dlouho intenzivně, jsme zklamáni z pomalého pokroku. Myslím, že to nepřispívá důvěře občanů, které zastupujeme, pokud nezajistíme, aby bohatí platili své daně. Potřebujeme skutečně účinnou spolupráci mezi členskými státy, abychom to dosáhli dosáhli, ale já jsem se také setkala eh, s velkou chválou za relativně malé množství práce. Za to jsem ráda a samozřejmě Svenovi tyto informace předám. No, chce také poděkovat všem kolegům za výbornou spolupráci ve výboru a také za kvalitní podporu napříč politickými skupinami v parlamentu. Doufám, že se nám stejné podpory dostane i při zítřejším hlasování a že bude možné eh, zahájit institucionální vyjednávání a také pošlu pozdravy Svenu Gík. Goldovi. Děkuji vám. Děkuji. Tímto uzavírám rozpravu a hlasovat se bude zítra. Dalším bodem na pořadu jednání dnes večer je zpráva kolegy Valéra o vytvoření programu práva a hodnoty. Pan Valero má slovo na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům a všem organizacím, se kterými jsme spolupracovali. Děkuji také sekretariátu a asistentům za jejich podporu. Žijeme v obtížné době v Evropě. Jde tu o naše vlastní principy, pravidla a jejich dodržování. Jde o svobodu vyjadřování, svobodu tisku, svobodu a ochranu menšin. A v demokracii musí být zajištěna také základní práva a právní státnost. Jinak takovému režimu již nelze říkat demokracie. Máme-li justici, která není nezávislá, nelze ji nazývat justicí. Je velice důležité, abychom se na justici mohli spolehnout. spolehnout. Pada, Pavel Adamovič byl v Gdaňsku eh, pobodán a vidíme, že obecně demokracie stále častěji testována. Pan Adamovič byl ehm, napaden kvůli svému postoji vůči uprchlíkům, mimo jiné. Dále vidíme různá obvinění z korupce, a to v mnoha zemích, Bulharsko, Slovensko, Malta, Maďarsko, e, dále třeba pan, zrovna pan Orbán chce omezovat svobodu pohybu, a e, jsou omezována práva menšin. To všechno jsou problémy, před kterými v EU stojíme. Ministr spravedlnosti Mata Juci je také pod palbou. Těch příkladů by mohla být ještě celá řada. Proto potřebujeme co nejsilnější program pro práva a hodnoty. Ten program byl navržen v roce 2018. Šlo o zajišťování našich práv a hodnot v Evropské unii, zejména na jejich hranicích. Ten návrh jako takový vítáme, ale neakceptujeme, že se nezabývá všemi těmi jednotlivými oblastmi. Rovněž eh, vybavenost tohoto programu prostředky není odpovídající. Proto žádáme, aby rozpočet programu byl navýšen a aby se ten program mohl rozšířit na další oblasti. Je to velice důležité v rámci dobrého soužití v naší společnosti. Je potřeba zaměřit se na základní organizace. Demokracie, právní státnost, to je jistě důležité, ale také občanská účast na veřejném životě, nediskriminace, zrovnoprávnění pohlaví, to všechno jsou stěžejní témata a zde je velice důležité, abychom měli k dispozici více prostředků, abychom všechny tyto oblasti mohli zohlednit tak, abychom mohli společně bojovat proti kriminalitě a násilí. Jde tedy o to navýšit rozpočet programu tak, aby občanská společnost mohla být e, do tohoto programu začleněna jak na úrovni národní, tak na úrovni regionální. To je nutné, chceme-li se adekvátně popasovat s problémy, kterým čelíme. Evropská komise by zde možná proto měla spustit dodatečné programy, které by byly žádoucí v rámci obsáhnutí takového počtu témat, jaká bychom si my přáli, abychom mohli sledovat a lépe podporovat všechny naše společné hodnoty. V článku 2 smlouvy eh, listiny základních práv se píše, že svoboda, demokracie, právní státnost, dodržování lidských práv jsou stěžejní a k tomu také patří ochrana hodnot menšin. A že to všechno je důležité pro soužití v naší společnosti. Je potřeba budovat transparentnost, solidaritu, rovnoprávnost a nediskriminaci. To je základ tohoto nového programu. Děkuji vám. Děkujeme. Jako další dostane slovo paní Pětikajnen za výbor FEM. Nicméně paní Pětikajnen nevidím v sále. A tím pádem dostane slovo paní Guillaume z Výboru pro kulturu a vzdělávání. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie se setkala s velkou netolerancí hnutíme euroskeptiků a nacionalistů. A právě proto um, program hodnoty a právo je velice důležitý. Posílování evropských hodnot a zároveň vzájemného porozumění je v jádru tohoto programu a je to také velice pozitivní pro Evropu. Chci poděkovat paní zpravodajce, stejně jako stínovým zpravodajům, že také eh, připravili právě tento ambiciozní program eh, rovnosti práv a občanství a eh, je velice pozitivní pozitivní, že tam bude v oblasti 2021 až 2027 eh, alokována podstatná částka finanční eh, prostředku pro eh, občanskou participaci v tom, aby se občané mohli stotožnit s Evropou. A samozřejmě by se tato podpora měla navýšit a Rada by měla také pomoci v tom, že by eh, dokázala podpořit ty projekty, které přichází přímo z terénu, eh, z řad občanů. A právě tyto programy ukazují na Evropu demokratickou, občanskou a rozmanitou. Děkuji paní Guillaume. Teď dostává za komisi slovo paní komisařka Jourová. Prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, ve chvíli, kdy se evropské společnosti setkávají s extremismem, radikalismem a rozdělením, je důležitější než kdy jindy podporovat, posilovat a hájit eh, právo eh, a evropské hodnoty. Právě proto vzniká nový fond eh, hodnoty a spravedlnosti. Jehož cílem je tedy podporovat demokratické hodnoty, evropské hodnoty. Je to součástí programu eh, spravedlnosti s přijetím programu a mandátu pro budoucí vyjednávání eh, Evropský parlament opět ukázal eh, svoji podporu a snahu, aby vyjednávání postoupila dál. A já tuto ambici podporuji a pod, budu podporovat i nadále. Bude financovat nejrůznější aktivity, Čendrovou je, eh, rovnost, antidiskriminaci, práva dětí, eh, boj proti násilí na ženách, eh, boj proti rasismu a další priority a hodnoty bude takto pokračovat v účinném programu Evropa pro občany, eh, bude pokračovat v programech eh, Twinningu, programech eh, pro občanskou společnost, která umožní občanům, aby se přímo do evropského hnutí zapojili. Program by měl také posílit aktivní účast vytváření demokratičtější unie, stejně jako povědomí o hodnotách. Právě Tyto eh, hodnoty, které odráží také důležitá úloha nevládních organizací v tom, jak podporují hlavní hodnoty Evropské unie, se uznává a projevuje se v obecném cíli programu. Nevládní organizace budou i nadále sehrávat důležitou úlohu v utváření budoucnosti tohoto programu. Eh, program Pravá hodnoty by měl mít velice široký okruh příjemců mezi eh, občanskými organizacemi, expertními sítěmi, eh, místními a regionálními orgány, muzeji, eh, akademickou sférou a tak dále a je potřeba dosáhnout rovnováhu tak, aby byla respektována rozmanitost programu a politik, do kterých se zapojuje. Program práva hodnoty je propojen s programem spravedlnost a obecněji také s programem zaměřeným na právní stát. Komise chce vytvářet eh, lepší rozsah působnosti toho programu, vyhnout se duplicitám a zajistit efektivnost. To je klíčový přístup do budoucí diskuse a také chce zajistit dostatek finančních prostředků. Víte, že těch není nikdy dost. Víte, že eh, máme menší objem prostředků pro větší počet priorit. To si musíme uvědomit. Současně však chci říci, že programy, které jsem jsem zmínila a stručně popsala, lze propojit také s finančními prostředky, které eh, budou v Evropském sociálním fondu a budou k dispozici pro sociální integraci, velmi pravděpodobně také v souvislosti s programem Horizont Horizon tedy bude mít finanční prostředky pro sběr dat a výzkumné cíle, tak aby bylo možné dále realizovat cíle, o nich jsme tady mluvili. Jsem tedy přesvědčena, že eh, i s menším objemem finančních prostředků uděláme více práce. Děkuji vám. Thank you very much, Commissioner. Grazie. Děkujeme, paní komisařko. Teď jménem výboru Jury má slovo kolegyně Kaufmann, ale poznámka ze sálu zdá se, že tu není. Ano, aha, paní Kaufmann tady není, dobře, takže asi nemůže vystoupit aktuálně, možná přijde později a pak jí dáme slovo. Tím pádem eh, půjdeme na řečníky jménem politických skupin za EPP. Kolega Bony. Panie przewodniczący, Pane eh, eh, předsedající, paní komisařko, eh, programu Právo a hodnoty se podařilo v parlamentním návrhu získat třikrát víc prostředků, až 2 miliardy eur. Eh, podařilo se eh, podepřít eh, unijní hodnoty, ten pilíř 850 miliony eur pro lokální a regionální organizace. Podařilo se zjednodušit proces zpřístupňování prostředků bez nadměrné byrokracie. Můžou se jasně a transparentně podporovat organizace v jejich každodenní činnosti. Podařilo se vytvořit kontaktní body tak, aby vždycky šlo o Eh, zásadu nestranosti. To znamená, že eh, eh, státy nenakloněné na nestátním organizacím nebudou mít vliv na přiznávání garantů. Ty jdou ostatně bezprostředně z unijního rozpočtu. Podařilo se vytvořit rezervu 5% z ročního plánu na dodatečnou podporu nestátních organizací tam, kde porušováno právo a právní stát, aby mohli poskytovat alternativní pohled pohled na situaci. Eh, eh, eh, také se podařilo podporovat evropské hodnoty demokracie jako postup k eh, podpoře evropských hodnot, eh, nediskriminace eh, jako základ společného řádu. To je cesta k posílení občanské společnosti. Silné nezávislé, silná nezávislá občanská společnost, to je jediná odpověď na hrozbu vyvlastnění společnosti státem, který se krok za krokem chýlí směrem k autoritatismu. Děkuji vám, pane kolego. Teď jménem S a D má slovo paní kolegyně Kjenže na minutu a půl, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Investice do hodnot a práv EU, do občanů a do rovnosti znamená investovat do soudržnosti a sociální spravedlnosti. Znamená to prosazovat koncept občanství, demokratické úkoly a občanskou participaci. Znamená to poskytnutí nejnovějšího nástroje pro prosazování našeho boje proti rasismu, xenofobii, e, nenávisti a podněcování k ní, násilí na ženách, extremismu, za účelem dosažení pluralitní a inkluzivní Evropy. Nikdy, tak jako dnes, není tak potřeba bojovat s tolika fenomény diskriminace a nenávisti. Stále často jsou e, podněcovány násilným politickým prostředím, kde se nechrání oběti, ale naopak podněcuje se k nenávisti vůči těm nejzranitelnějším. Demokratická inkluzivní společnost taková být nesmí. Z toho důvodu prosazujeme zejména navýšení rozpočtu tohoto programu aby bylo možné zahrnout do něj organizace občanské společnosti a podporovat takovou činnost, která přispívá ke tvorbě takové demokratické společnosti, která bude podporovat práva všech občanů. Budeme investovat do budoucnosti mladých. Musíme používat nástroje, které budou um, doplňovat toleranci, prosazovat inkluzivitu v rámci našeho společného evropského zájmu. Děkuji. Děkuji vám. Jménem ECR má slovo kolega Jurek na minutu. Pane předsedající, dámy a pánové e, poslanci a poslankyně, e, evropské hodnoty, o tom tady e, hovořil pan poslanec Bony, sociálně kulturní pohlaví, ať to znamená cokoliv, sexuální orientace, boj s xenofobií, honofobií eh, a jinými formami netolerance. V tom všechno mm, eh, například eh, není mlčení o pronásledování křesťanů. Jenom z roku 2014 jsem jmenoval příklady dnes v rozpravě o výroční zprávě o dodržování základních práv odstavec 20, 11 hovoří o nenávisti k muslimům, ale proč se tady hovoří o nenávisti e, k e, křesťanům, e, k, o, o povrhování v náboženským dějistvím základním v Evropě? Máme zásadní obavy, že tady v tomto programu bude mocný nástroj k eh, zaměňování eh, Evropské unie eh, za jednotnou centrálně řízenou demokracii. Demokracie není liberální. Často se tady cituje Viktor Orbán, že i nemůže být neliberální, ale to není jenom postulát, to je konstatování toho, o čem se tady právě teď bavíme. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Teď má jménem ENF slovo kolega Lančíny na minutu. Děkuji, pane předsedo. Program práva a hodnoty si stanovuje důležité cíle vysoké úrovně, jako například respektování lidské eh, důstojnosti, prosazování práv a tak podobně. Je to velice ušlechtilý důvod, ale jsou zde určité nejasnosti, podobně eh, jako ve zbytku EU. Jsou zde určité prostředky, které se eh, mají používat v podstatě asi na boj s světovým spravodajstvím. Je zajímavé, že eh, schopnost této Evropy civilizovat se měří na tom, jak moc je schopna spolupracovat s nevládními organizacemi. Samozřejmě eh, chceme podporovat práva, ale to není tak důležité. Evropská unie eh, chce všechno řídit sama. Má tak podporovat nevládní organizace, což je velice arrogantní postup. Je to v rozporu například s mezinárodním právem. A pak se děje třeba to, že ty nevládní organizace pašují lidi z Afriky do Evropy. Není možné se takto ekonomicky chovat. Představuje to morální riziko, které si tento parlament již nemůže dovolit. Děkuji vám. Děkuji. Teď má slovo kolega Sošněrš na minutu. Eh, Vpísali jste państwo do... Dámy a pánové, eh, do eh, této směrnice eh, jste eh, napsali eh, rozporné hodnoty, e, nedáte e, do sebe e, rovnost a svobodu. Lidé jsou jiní, pokud je o pracovitost, zastávají jiné hodnoty a z toho je nerovnost. Rovnost může být jenom v koncentračním táboře. Chcete rovnost nebo zrovnoprávnění? Chcete svobodu slova? No podívejte se, co jste včera hlasovali, rozšíření sankcí, sankcí za nesprávné zavádějící eh, projevy tady. Chcete jenom vlastní eh, eh, svobodu nebo chcete opravdu svobodu vyjadřování? Chcete demokracii? Zase odmítáte modré karty. Čím dál tím míň tady připouštíte jediný prvek debaty ode mě to nikdo nechce přijímat v rámci takovéhle takzvané demokracie, jak vy chápete. Děkuji. Teď má slovo kolegyně Kudrická na minutu a půl. Pane předsedající, ještě před několika lety by eh, nikoho nenapadlo, že základní hodnoty Evropské unie mm, si eh, eh, budou vyžadovat ochranu a propagování uvnitř unie. Eh, v Dnes, eh, když eh, jsou tady snahy o potlačování svobody médií nebo rozdělení moci, tak je takový program opodstatněný. Evropská komise přišla s takovým programem a je dobře, že výbor Libe se na to tolik zaměřit. Tři, trojnásobné zvýšení tady prostředků rozhodně není nic přehnaného. Důležité, že když tady máme eh, článek 7, eh, eh, tak, tak na rozdíl od něj takovýhle program je profilaxí úpadu, úpadku právního státu. Tohle je systémové řešení, které posiluje společnost, která je nejpevnějším základem demokracie. Například, kdyby občanská společnost nebyla v Polsku od hodlaná, tak by odklon nebo příklon k autoritářství byl mnohem pokročilejší eh, v Polsku. Tohle je eh, příklad toho, jak funguje Evropské společenství a naše společné hodnoty. Děkuji mnohokrát, paní Kudrická. Teď má slovo kolega López Aguilar na minutu a půl. Děkuji, prezidente Castaldo. Děkuji vám. Děkuji vám. Paní komisařka, jste zmiňovala, že eh, Evropská unie je pochybňována z hlediska svých eh, základních hodnot, ale také eh, v důsledku postojů a protievropského chování, které se v Evropě šíří. A proto je o to důležitější, že podpoříme nástroj, který eh, pomáhá hodnotám občanských společností formou podpory eh, nevládních organizací v Evropské unii. Proto je důležité, aby ve VFR eh, na dané období bylo dostatek finančních prostředků. Jsme zavázáni podporovat evropské hodnoty, jak jsme o tom slyšeli již od eh, španělského premiéra dnes dopoledne. A samozřejmě Evropa by měla chránit Evropu. Eh, to je zcela logické. A samozřejmě nejde eh, pouze eh, o eh, ochranu před takzvanými imaginárními nepřáteli, ale hlavně před skutečnými nepřáteli, kterými jsou xenofobové, kteří šíří nenávistné projevy, s nimiž se setkáváme stále častěji. A my právě proto oceňujeme tento nástroj, který podporují sociální demokraté. Děkuji mnohokrát. Teď má slovo kolega Vojt na minutu. Já danke. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Silný program pro práva a hodnoty eh, tady v Evropské unii samozřejmě znamená, že v praxi ve všech členských státech se něco takového bude prosazovat. Já mám příklad 83-letý eh, člověk dostal 12 eh, let eh, za vyjádření názoru a od roku 2009 je ve vězení. V roce 2015 mu byla amputována pravá noha ve vězení a teď už až k koleni až do začátku tohoto roku byl v klinice v Braniborsku a Mm, často přišel o, o, s, o spánek, protože jeho ostraha odmítala mu zavřít dveře k, do pokoje. A to vedlo tedy k základním stížnostem a, a, a tito lidé, kteří přišli o, o, nebo tento člověk, který e, přišel o, obě e, nohy, e, vlastně byl, musel být připoután k, pos, k lůžku. Já tohle co vůbec nechápu, že něco takového je možné. Děkuji. Pane Vojte, je zde žádost o modrou kartu od pana Epitidea. Přijímáte? Ano. Prosím, pan Epitideos. Já bych eh, vám rád poděkoval, že jste eh, eh, přijal tuhle modrou kartu a mám pro vás následující otázku. Tohle nelidské zacházení, o kterém jste právě hovořil, to je vlastně urážka naší humanitě. Vědí o tomhle v Německu a pokud ano, jak na to reagují lidé? mlčí o tom. Eh, v Německu to není výjimečný případ. Eh, vím o paní Ursule Haferbeck, 90-leté eh, ženě, která byla zatčena kvůli svému, svým názorům. Média o tom nehovoří. A podobnou eh, situaci máme eh, jako u vás v Řecku, kde dokonce i poslanci jedné eh, strany byli zati do vás by, i když ta je zastoupena v Národním parlamentu. Já si myslím, že v celé Evropě by se mělo přestat s takovými to věcmi. Děkuji mnohokrát. Teď má slovo paní kolegyně Šojdrová na minutu a půl, prosím pane Foyt, ale vy tady mlčet nemusíte a proto myslím že evropský parlament je důležitý na úrovni evropské unie máme svobodu a díky tomu vy tady můžete volat po spravedlnosti pro lidi kteří ji potřebují. já musím v úvodu ještě zareagovat na kolegu sonierze protože jsem nevěřila vlastním uším. pane kolego vy jste zpochybnil zásadu rovnosti ale já myslím že vy jste si ji hlavně spletl s uniformou uniformitou a to je opravdu něco jiného. rovnost to je především zásada která vychází z křesťanství takže kdybyste byl křesťan tak byste věděl že rovnost je něco o co musíme usilovat jak na úrovni národní tak na úrovni evropské unie. a já samozřejmě s návrhem tohoto programu práva a hodnoty souhlasím. občané a rovnost které má být přidáno do názvu je návrh eh, našeho výboru pro kulturu a rovněž souhlasím s tím aby toto zapracování bylo schváleno stejně jako navýšení rozpočtu. současný program evropa pro občany není dostatečně známý v některých zemích a je to škoda je málo využívaný. věřím že tedy nový program bude zase novým a velkým zdrojem prostředků pro kvalitní projekty zejména neziskového sektoru a také pro obce eh, pro eh, projekty kterým říkáme twinning mezi obcemi a městy což je velmi dobrá zkušenost s využíváním těchto projektů takže podporuji. děkuji. Děkujeme. No, paní Šojdrová, je zde žádost podle modré karty od pana kolegy Sošněrše. Přijímáte? Prosím, pane Sušněrši. Eh, já chtěl się upevnit, že dobře. Já bych eh, eh, se chtěl ujistit, jestli jste pochopila ten rozdíl mezi rovností a zrovnoprávněním. Zrovnoprávnění to jsou ta samá práva a rovnost to je rovnost materiální. Zrovnoprávnění je něco jiné než rovnost. Když jeden vydělává víc a jeden méně, tak je můžeme vyrovnat jenom, když vezmeme jednomu a dáme druhému a to už je v rozporu se všemi tradičními evropskými hodnotami já jsem vás poslouchala pane kolego velmi dobře a já se domnívám že rovnost eh, před zákonem a rovnost eh, ve smyslu rovných práv platí pro všechny a pokud se týká rovnoprávnosti a rovnosti já v tom nevidím rozdíl. já se domnívám že máme usilovat o to aby všichni měli rovná práva rovné šance. děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Šojdrová. Teď má slovo kolegyně Ward na minutu a půl. Prosím. E Evropská Unie a program práva a hodnoty je potřebnější než kdy dříve. Základní hodnoty, které eh, jsou základem naší evropské demokracie, by se neměly stát samozřejmostí, neměly by tak být brány. Já se setkávám s řadou terénních projektů, které EU financuje. Právě jsou založeny na principech jako právní stát tolerance. Znamená to přístupné hodnoty, které které podporují občanskou společnost a občanství napříč Evropou. Bohužel dnes je eh, mnoho těchto hodnot narušováno, například v Maďarsku, kde eh, setkáváme se s nedostatkem podpory a právě situace v legislativě v Polsku a justici v Polsku je také znepokojivá a právě proto musí být tyto hodnoty, evropské hodnoty zvláště podporovány občany. Proto vítám ty pozměňovací návrhy, které podporují demokratickou participaci v rámci Evropského poštu občanství, ehm, tedy projekty, které budou podporovat smysluplnou evropskou demokracii, posílí demokratické procesy, umožní lepší soudržnost Evropě a měli bychom se eh, také bránit eh, negativní propagandě a eh, naopak podporovat evropská práva a hodnoty, včetně bychom se měli bránit tím, co dělá, tomu, co dělá Theresa Mayová v souvislosti s Brexitem, protože Evropská unie je majákem pro ty, kteří eh, žijí pod útlakem a proto bychom si měli chránit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď má slovo kolegyně Kosta na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, paní zpravodajce za tuto odvedenou práci. Účastní se toho tři výbory. V aktuálním evropském kontextu je jasné, že tento program obsahuje tři aktuální programy. Já za výbor pro kulturu chci poděkovat eh, kolegyni Guillaume, která se snaží eh, zajistit eh, žádnou, řádnou formulaci pojmu občanství. To musí být velice, velice viditelný pojem, protože právě existence takovéhoto programu a všem na roztříštěné úrovni je sice skvělá, a studenti ho znají a různé jiné skupiny ho znají, ale je potřeba najít nějakou společnou identifikaci tohoto druhu programu, aby se ty programy mohly združovat. Je důležité, aby i Evropa občanů měla své místo v tomto programu. Je potřeba nezapomínat na to, že sdílíme tento historický přístup, snažíme se vytvořit společné dějiny Evropy. To musí naši občané pochopit, že to jsou historické hodnoty evropské integrace, o které zde bojujeme. Bojujeme proti rasismu, proti různým formám nacionalismu a extremismu, které se objevují napříč Evropou. Je to právě to, že chceme podporovat aktivní občanství, které bude viditelné a ten program tím pádem musí být viditelný, potřebuje proto dost prostředků. Toho chce parlament dosáhnout. A chceme vytvářet občanské kompetence i vzhledem k formálním, neformálním a jiným strukturám. Už končím, už končím. Chceme do textu také dostat téma eh, dialogu i mezikulturního a mezináboženského. To je totiž také velice důležité téma, které pomůže budovat pocit bratrství a sounáležitosti v Evropě. Děkuji. Procedura Catch the Eye. Máme dvě žádosti o slovo. Eh, vyhovíme oběma. Eh, začneme nevyčerpatelným notisem Mariasem. Prosím. Pane prezidente, Jedna miliarda eur bude využita na podporu tohoto programu ehm, a 233 pro participaci občanů, pro podporu občanů. A já si myslím, že nejlepší podporou pro občany by bylo jim nabídnout možnosti pracovního uplatnění. To jediné jim zajistí důstojnost. A také musíme mít záruku pro mladé. Ta by si zasloužila podporu. Ehm, když slyším o ty částky, které by měly nabídnout podporu lidem, kteří budou dělat to, co již dělali dříve. Ty finanční prostředky například pro migraci jsou k dispozici i jinde. Tyto finanční prostředky by měly jít na školy, univerzity, regiony a měly by být také k dispozici pro potírání nenávistných projevů vůči křesťanům. V roce 2017 eh, v Řecku proběhlo více než 500 útoků na věřící, eh, na pravoslavné. A eh, to si myslím, že by se mělo změnit. Děkuji vám. Teď má slovo kolega Epitideos na minutu. Yes. Děkuji, pane předsedající V časech, kdy všechny státy EU stojí tváří v tvář hospodářským problémům, řada lidí trpí, se Evropská unie rozhodla vytvořit fond práva a hodnoty. Zpráva obsahuje návrhy na miliardy euro podpory na ochranu rovnosti, demokracie, právního státu a řeší všechny formy násilí. Ale myslím, že někdo by měl v rámci EU zdůraznit, že demokracie, eh, eh, rovnoprávnost, respektování všech druhů práv. To vše vychází z povědomí, z informovanosti a utváření toho eh, nelze dosáhnout pomocí spekulace. Jakožto zastupce řeckého lidu si nemyslím, že bych měl právo souhlasit s implementací tak velkého programu, což, který před představuje plítvání prostředky daňových poplatníků. Ehm, eh, Evropské unii, která odsoudila naše občany k takovému osudu, který prožívají nyní. Proto nemůžu program podpořit.